Vážení kolegové, klidněte se, prosím. Nejdříve bychom měli přijmout pořad jednání. Souhlasíte všichni? Skvělé. Také bychom měli schválit zápis ze schůze konané dne 5. září. Nějaké námitky? Není tomu tak? A ještě než přejdu k dalšímu bodu, tak bych uvítal eh, malou delegaci FedEx Rail, Evropské federace eh, eh, železnic pro turistické a památkové účely. Jsou tady úplně vzadu. Další bod na pořadu jednání je bod 3, návrh na zamítnutí návrhu nařízení komise, kterým se mění nařízení 965 z roku 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se eh, letového provozu podle nařízení 216 2008. Rád bych vám připomněl, že pokud podpoříte eh, zamítnutí návrhu komise, tak budete muset hlasovat ano. A pokud nepodporujete eh, zamítnutí, jinými slovy, pokud podporujete návrh eh, komise, tak musíte hlasovat proti návrhu, o kterém teď budeme hlasovat. Doufám, že je to všem jasné. Dobrá, takže se pustíme eh, do hlasování a možná, že tady potom budeme mít více prostoru. Zahajuji hlasování. A omlouvám se, nejdříve udělejme kontrolní hlasování. Takže zahajuji kontrolní hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Nikdo nad limit tady není. A teď budeme hlasovat. Takže teď zahajuji hlasování. A pane Sasoli, jste pro nebo proti? Jste pro. Dobrá, končím hlasování. A návrh je přijat 20 ku 13. Já bych eh, rád eh, přítomným eh, připomněl ve vší té euforii, že teď se bude hlasovat na plenárním zasedání Evropského parlamentu o ratifikaci nebo neratifikaci našeho rozhodnutí. Doufám, že jste toho si vědomi. Zatím nemáme žádné datum na plenárním zasedání. A pokud plenární zasedání podpoří eh, návrh komis, tedy eh, návrh výboru, tak bude eh, zachován status quo. Tak bylo jasné, o co jde. Další bod na pořadu jednání je regionální označení kvality představení návrhu stanoviska pana Rubikse. Pane Rubikse, jste zde? Poprosím vás, abyste eh, chvíli počkal, aby ostatní mohli opustit místnost. Okay, regional quality branding presentation. Dobrá, takže uh, osvědčené postupy ve venkovských hospodářstvích o regionálního označení kvality, pane Rubixi. Zímul izstrādāšana vietējā līmenī ir atbalstāms process no Eiropas turismu. Vážený pane předsedo, zpracování na místní úrovni je důležitý cíl, pokud jde o evropský systém regionální dopravy. Tento systém si vyžaduje partnerství mm, regionálních úřadů v oblasti cestovního ruku. Musíme zejména v oblasti cestovního ruchu jít různými cestami a můžeme, mm, tak abychom mohli podpořit eh, místní průmysl. Tím se také eh, podpoří nebo zvýší atraktivita regionu, eh, zvýší se zvláštní specifika regionu a přispívá to k větší zajímavosti regionu. Samozřejmě ty známky kvality jsou především známkami kvality, označeními kvality a může to přispět k, eh, ke vzniku mimořádných evropských destinací, jak eh, pokud jde o ekoturistiku, tak průmyslovou turistiku, gastronomický turismus a tak dále. Eh, regionální označení kvality by neměla být dalším označením, které obohatí ta stávající Jde spíš o jejich eh, systematizaci. Je třeba také eh, podporovat nadstátní projekty. Společné projekty a společná eh, regionální označení kvality musí vycházet ze spoda, z místa. A proto bych rád chtěl podpořit členské státy vyzvat k tomu, aby eh, podporovali výměnu informací a můžu eh, všem, eh, které to zajímá, říci, že je třeba vytvářet vzorové projekty orientované na vhodné cílové skupiny. K zajištění kvality už dnes máme v Evropě určité standardy, například eh, v zemědělství. Máme tam eh, označení původu nebo chráněná označení, eh, které označují určité vlastnosti. A no, tím se označuje, že nějaké, nějaká věc, nějaká potravina je z daného regionu. Eh, chráněná zeměpisná poznačení u nebo označení zeměpisného původu ukazují eh, zvláštnosti, mimořádnosti daného produktu a ty produkty musí také plnit určité kvalitativní standardy. A tyto vlastnosti jsou eh, svázány s daným regionem. Jsou to eh, zvláštní vlastnosti toho produktu. A eh, těmito vlastnostmi se produkty liší jiným, od jiných podobných produktů. Jedná se o věci tradiční a to znamená, že že ten produkt je vlastně eh, dědicem z předchozích generací. Musí už existovat víceméně, ne, nejméně 25 let. Evropská komise pracuje na eh, jakostních certifikátech cestovnímu ruchu, ale v parlamentu eh, pravděpodobně dostaneme tento návrh až v příštím období. Celkově bych chtěl říci, že eh, cestovní ruch je mimořádně důležitý pro rozvoj eh, venkova, posiluje to kvalitu života, diverzifikuje to příjmové možnosti na venkově a vytvářejí se pracovní místa Z takovýchto iniciativ může eh, cestovní ruch mít eh, velmi eh, velký prospěch. Mohou přispět k tomu, že se rozvije, mm, rozvine místní průmysl, ale vytváření eh, nových známek kvality na, eh, evropské, eh, na úrovni Evropské unie neznamená nezbytně přínos. Může to vést i k určité nejednoznačnosti a nepřehlednosti. Jsem zvědav na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji vám za EPP, pan Danton. Merci, Já vám děkuji, pane předsedo. Zpráva našeho kolegy v tomto výboru se snaží nasměrovat debatu, což mi přijde určité plus oproti původní zprávě, ale je také důležité, aby se sem promítly také diskuze, které už jsme vedli. Pokud jde o to, co práci kolegy Finanzi, že chceme posílit image Evropské unie a kvality výrobků z Evropské unie, Evropské unie. A já si myslím, že eh, ta, toto rozštěpení, toto rozdrobení eh, to, tohoto označení turistického, že by bylo až tak užitečné. I když budeme mít vlastní označení, musíme mít určitou jistotu, že tyto produkty budou produkty skutečně vysoké kvality. A mně se zdá, že zbývá ještě určité úsilí vyvinout, aby bylo jasné, co vlastně tento termín kvality v tom v oblasti cestovního ruchu v podstatě znamená. Děkuji. Nyní má slovo paní Ayala Sender. Děkuji. našemu kolegovi. Pokud jde o veškerou aktivitu, kterou vynaložil při vypracování této zprávy, je to nový nástroj, nový nástroj, který má zvýšit počet pracovních míst ve venkovských oblastech. A toto regionální eh, označení kvality tady znamená, že my jsme vlastně přešli od reformy společné zemědělské politiky ale zdá se, že existují určité stále prvky nestability a určité otazníky. S využitím eh, tohoto nástroje, eh, který navrhuje náš kolega, můžeme zlepšit prostřednictvím harmonizace a dalších oblastí, můžeme skutečně zlepšit kvalitu tam, kde jde o rozvoj venkova a regionální rozvoje, můžeme použít tuto, toto označení kvality. Jistě, že jde o harmonizaci, nikoli v úplnou homogenizaci, protože e, samozřejmě, že e, turisté by mohli tímto způsobem sami srovnávat eh, kvalitu, kvalitu nabídky a z hlediska třeba dopravy chápu, že je potřeba přihlížet nejen k tomu, jaký je dopad na turismus, na cestovní ruch, ale také na veřejné služby. Abychom nepřišli o e, veřejné služby zejména ve venkovských zónách. A toto regionální označení kvality musí mít tudíž i tento potenciál v oblasti veřejných služeb. A chci obrátit vaši pozornost k jedné důležité věci. E, objevil se, objevil se určité obavy, že toto označení by mohlo oslabit zemědělská označení původu. Já doufám, že tomu tak není a že se nic takového nestane. Jinak doufám, že naše pozměňovací návrhy nepůjdou tímto směrem. Neměli bychom negativně ovlivnit stávající systém, který velmi dobře funguje. To znamená označení původu, evropská označení původu zemědělských výrobků. Pokud jde tedy o evropské označení kvality mělo by, měla by plnit různé funkce, tak aby to celkově přispělo ke zlepšení hospodářství na venkově. Děkuji. Já vám děkuji, paní Majsne. Děkuji pěkně, děkuji také zpravodaji za jeho návrh. Toto je záležitost, která je obtížná jak pro Evropský parlament, tak pro členské státy. Jde o to, jak to můžeme společně rozvinout. Vím, že členské státy jsou velice zdrženlivé. Uvádějí, že eh, nechtějí, neusilují o příliš eh, vel, vysokou úroveň výměny. Já si myslím, že stojí za to uvažovat, eh, v jaké podobě bychom mohli regionální označování kvality dále rozvinout. V tom návrhu e, zazněla platforma pro spolupráci, což je pozitivní, ale vidím tam také e, obtížné, obtížná místa. Jedná se o certifikaci kvality pro cestovní ruch, o tom již dlouho hovoříme. Ano, je přirozeně e, dobré propagovat Evropu jakožto cíl turistů, Celkově to můžeme říct tak, že v evropském venkovském prostředí jsme učinili již dobré zkušenosti. E, vím, že je tady e, řada zábavých zkušeností, zájmových společností a združení, od nichž právě vím, a to nejenom pouze z Německa, ale i z dalších členských států, že k této výměně e, dochází. Hovoříme o kulturní výměně, Hovoříme také o tom, jak lze propagovat regionální produkty a tím přitáhnout další turisty. Z tohoto pohledu si myslím, toto stanovisko směřuje k cíli. Skepsi bych vyjádřila eh, obecně k těm věcem, které jsem tady, tady zmínila, jakožto obtížné. E- ekoturistika, Eh, cyklostezky a tak dále jsou důležité aspekty eh, tohoto rozvoje. Právě ve venkovském prostoru můžeme tyhle aktivity rozvíjet. Je tady nepochybně řada možností vzájemné výměny, proto to mohu celé podpořit. Děkuji. Děkuji pěkně. Je zde pan Bisep od Zelených? Ne? Poté tedy má slovo pan Benjamin. Ano, Ty, tohle je něco, co se mi právě dostalo na vědomí. A mohli bychom možná to zanalizovat ještě trochu hlouběji, mohli by z toho vyplynout nějaké pozměňovací návrhy, pokud se to podaří, tedy pokud to bude dostatečně stručné. V minulých eh, pěti letech, předtím než jsem se začal působit, jsem byl zakladatelem takzvaného venkovského hubu ve Staffordshire, kde to spočívalo ve spolupráci mezi zemědělci a majiteli restaurací a tak dále, aby tím vznikla jakási značka regionální, která eh, bude zdůrazňovat eh, jak ubytovací, tak stravovací eh, zařízení a tedy produkční zařízení, tedy farmy a ten, tu provázanost mezi nimi tím pádem určitá atrakce, které budou částečně eh, atraktivní z hlediska cestovního ruchu. Ale bohužel včera jsme přišli o, nedávno jsme přišli o financování, když se zrušila příslušná část našeho rozpočtu a já se pokusím každopádně vypracovat nějaké pozměňovací návrhy. Děkuji. Panu Děkuji. Já podporuji návrh stanoviska, které tu právě bylo předloženo, který tu byl předložen tedy, eh, musíme propojit cestovní ruch a kvalitu produkce. Není to něco, co by zajímalo jenom zemědělský výbor. Je to skutečně zané cestovní ruch, který se transformuje částečně, eh, který vás ze zemědělství a zemědělství a cest, zase v cestovní ruch. Takové to, takový to pružný fluidní systém může vyvést Evropu z krize a zabránit tomu, aby se aktivity přeměstěvaly jinam. Já si myslím, že jsou to, to jsou skutečné pilíře budoucího evropského růstu. Samozřejmě, že bychom mohli eh, ještě tu zprávu tu a tam trošku upravit, zdůraznit některé body, ale je dobré mít tu síť združující tedy tyto základní body. Může to mít jedině pozitivní dopady. Děkuji. Já vám děkuji. A paní Moreno, za komisi prosím. Ano, já vám děkuji. Komise nemůže než podpořit všechna opatření, která směřují k rozvoji venkova, k rozvoji hospodářství, k rozvoji cestovního ruchu. To je jasné. Ale chceme zúraznit, že nemůžeme tady, eh, tady Neměli bychom budovat něco bez ohledu na to, co už existuje, neměli bychom poškodit něco, co už existuje a co dobře funguje. Takže připomínám to, co už někteří řekli, Měli bychom podporovat regionální spolupráci, vyměňovat dobré postupy, eh, chránit kulturní dědictví, to je dobré. Ale nezapomínejme, že už existuje systém označení původu u zemědělských produktů a částečně nezemědělských produktů. A toto funguje velmi dobře. Vytváření nového označení, nového označení jakosti nového osvědčování, to může jenom mást potřebitele, může to spochybnit systém, který máme, může to rozředit veškeré úsilí, které se vynakládá do pořadu mnohu let na podporu kvality evropských výrobků. A já se domnívám, že podpora spolupráce a e, různých osvětových a propagačních úsilí jsou samozřejmě dobré, ale úplně nová značka regionální kvality, ta může uškodit protože veškerá zemědělská označení a označení původu již existují a snaží se podpořit kvalitní produkty a, regionální kvality, protože řada těch výrobků má regionální charakter. Takže samozřejmě, že je potřeba rozvíjet eh, venkovskou ekonomiku, existují určitá opatření na, na posílení toho systému, ale prosím zohledněte systém, který už máme rozhodně eh, to musí být tak, aby tím nebyl dotčen stávající dobrý fungující systém. Děkuji. Děkuji vám. Pane Rubix, chcete k tomu něco dodat? Já bych eh, pouze rád poděkoval všem kolegům, kteří se účastnili této rozpravy. Doufám, že dorazí dobré návrhy a také doufám, že nás čeká také účinná spolupráce. Děkuji tedy všem. Děkuji pěkně. Dovolte, abych připomněl, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 8. října a hlasovat v tomto výboru se bude 5. listopadu, takže pozměňovací návrhy do 8. října a hlasování bude zde 5. listopadu. Dalším bodem na pořadu jednání je územní plánování námořních prostor a integrované řízení pobřežních zón. Paní Majsnerová je zpravodajkou. Děkuji pěkně, pane předsedo. Je zde řada pozměňovacích návrhů z různých frakcí, z EPP, z ECR a od zelených. Děkuji za tento čilý zájem. Těším mne velice, že Eh, kolegové eh, na územním plánování námořních prostor mají takový zájem. Je příjemné vidět takovou angažovanost. Myslím, že to je dobré znamení. Existuje eh, řada konstruktivních pozměňovacích návrhů v tomto kontextu. Je také řada návrhů, které eh, usilují o rovnováhu mezi tím, eh, co se odehrává v Evropě, v Evropské unii, nebo na její úrovni, a co by mělo zůstat v kompetenci členských států. Já jsem již od počátku uváděla, že se jedná o rámcovou dohodu, že se eh, jedná také o nezbytnost zajistit členským státům flexibilitu a zachování eh, adekvátní míry kompetence. Je také řada pozměňovacích návrhů, které se týkají ehm, modrého růstu a my jsme již od počátku říkali, že chceme využívat potenciály toho modrého růstu a zároveň že chceme do budoucna zachovat zdravý a fungující ekosystém. To je součástí námořní politiky. V tomto mém návrhu je to pouze zdůrazněno. Další pozměňovací návrhy tak vedly, že je potřeba zohlednit všechny komponenty, jimiž je ekologie, sociální aspekty a ekosystém. Jsou zde tedy tři eh, pilíře a nelze akcentovat eh, um, žádný z nich před ostatními. S tím plně souhlasím. Existují také eh, nejrůznější struktury na národní, regionální a místní úrovni v jednotlivých členských státech, které je potřeba zohlednit. Pokud jde o středozemní moře, tak eh, částečně není začím vyřešená otázka kompetence pobřežních zón. Musíme také konstatovat, eh, že územní plánování námořních prostor je rámcovým, eh, rámcovou koncepcí. Já vím, že řada členských států má eh, obavy, eh, že by byly narušeny jejich kompetence, což v žádném případě naším úmyslem. U článku 5, 7 a 8 najdeme výčet a ráda bych řekla, že to není uzavřený seznam Členské státy jej mohou flexibilně rozšířit. Těžba surovin, cestovní ruch, kulturní dědictví, tam bylo mnohé doplněno, víceméně ve směru, jak jsem uvažovala já. Pozměňovací návrh se týká také článku 16 a k tomu bych ráda uvedla, jak by měla kompetence Evropského parlamentu být sdělena eh, s členskými státy. Obecně řečeno, určitě bychom ještě tento týden měli vypracovat kompromisní návrhy a bude setkání stínových, stínových zpravodajů. Ano, stínoví zpravodavé se tady k tomuto návrhu sejdou během obou štrasburských týdnů a myslím, že tam se nám podaří dosáhnout řady kompromisů. Hlasování by mělo proběhnout ve výboru pro dopravu 5. listopadu a mým cílem je pracovat účinně s ostatními skupinami abychom ještě v tomto volebním období eh, dosáhli schody. Nevím, zase nám to podaří. Nicméně eh, má zkušenost ukazuje, že pokud se nějaký návrh eh, v vozovkách dá do šuplíku před novým volebním obdobím, tak už se potom k němu těžko vrací. Takže děkuji pěkně za spolupráci. Děkuji, pan Kuhn. Děkuji, Pane předsedo, také děkuji paní Gezene Meissnerové za její vynikající práci. Myslím, že předložila velice dobrý návrh. Eh, myslím, že až z 90% EPP eh, e souhlasí s tímto návrhem. Máme pouze určité věci, které bychom eh, rádi ještě rozpracovali. Jsme politici, kteří mají na starosti dopravu. A pokud jde o e, přístavy a cestovní ruch e, na moři, tak e, je potřeba tady tomu dát rámec. Není možné, aby se tady najednou zaváděla další úroveň plánování, čímž by se všechno dosavení postavilo na hlavu. Musíme zajistit integrované řízení pobřežních zón, to je zcela samozřejmé. Nemůžeme uh, Eh, skončit eh, v té mílové eh, zóně výsostných vod. Integrované řízení pobřežních zón musí mít možnost zasahovat i dále. A pokud jde o modrý růst, který se týká našich, našeho pobřeží, mm, měl doposud velice pozitivní dopad. Musíme se eh, dohodnout na eh, koridorech mořích, eh, kde budou pokládána ehm, nejrůznější potrubí a například vedení proudu. A myslím si, že je nezbytné, aby byla také, byly také byly také definované oblasti, kde se budou těžit suroviny a samozřejmě je potřeba zahájit konzultační proces se zeměmi, jichž se to bude přímo týkat. Trefil jsem tedy to, to slovo zavést, ten zahájit ty konzultace. Jedná se také o bezpečnost. No o bezpečnost na mořích. Pokud jde o bezpečnost eh, lodí, tak systém Galileo a ostatní zde sehrávají úlohu. S tím chceme pracovat, ale kolegyně Meissnerová již eh, odvedla dobrou práci, pokud jde o územní plánování na prostor. Děkuji pěkně, pane předsedo. Děkuji, pane Kühne, pan Alkadaj. Děkuji, pane předsedo. Jménem pana Spirosa Danlise, stínového zpravodaje skupiny, bych nejprve rád poděkoval paní zpravodajce. Poděkoval za její vynikající práci a výbornou spolupráci. Obecně řečeno, ty předložené pozměňovací návrhy vyjadřují po stanovisko výboru v tom smyslu, že tato iniciativa by mohla být takovou hybnou silou pro územní plánování námořních prostor a určitě je tady prostředí nebo prostor pro úspěšnou spolupráci. Eh, je tady také eh, návaznost na modrý růst, poté je tady také zcela jasný odkaz na pobřežní a námořní cestovní ruch a v neposlední řadě je tady také vyjasněná návaznost na námořní eh, právo. Je potřeba ještě zvážit dopady eh, návrhů, například eh, prodloužení cyklů námořních plánů a doplňování toho přístupu k ochraně životního prostředí specifikací kritérií, která nemají environmentální charakter. Obecně podporujeme tento návrh a budeme se těšit na kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, pan Fandalen. Děkuji, pane Děkuji, eh, zpravodaji. Eh, my jsme podali celou řadu pozměňovacích návrhů protože eh, nám tady jde opravdu o eh, hodně. Myslíme si, eh, že členské státy dostaly velkou roli a musí si ji podržet a tímto směrem jdeme. Chci se zeptat na jednu konkrétní věc. Chtěli jsme změnit právní základ Hm, a sice eh, článek 129 eh, část 2, kde se hovoří o pravomocích Evropské eh, komise v oblasti územního plánování. Možná, že by paní zpravodajka mohla nám k tomu něco říci. Jak si myslí, že ten, práv, nebo kde ten právní, který ten právní základ je vhodnější pro územní plánování? Ještě někdo další by si vzal slovo? Eh, tak eh, pokud ne, tak tady za komisi máme paní Montezi. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce a také za eh, zajímavé pozměnací návrhy. Ty návrhy jsou směs, nebo směs podporují eh, přístup komise. A směs by je komise eh, snadno podpořila. Samozřejmě jsou některé pozměňovací návrhy, které nejsou eh, pro komisi přijatelné. A jedna z těch klíčových věcí je například to, co zde padlo teď o právním základě. Já bych ještě jednou zopakovala, že eh, ta ustanovení návrhu komise se netýkají eh, městského plánování a plánování venkovského prostoru. Pokud jde o plánování námořních prostor, tak to jsou všechno čistě eh, věci procedurální povahy. Pokud jde o řízení pobřežních zón, tak eh, tam nám šlo o um, koordinaci politik ovlivňujících pobřežní zóny. Čili tady není uh, výběr mezi články 120, nebo na výběr článek 122. Tady vůbec nehovoříme o plánování eh, v urbanistickém no, plánování územním na venkově. Čili ten zák, podklad musí být čistý, související s hlavním cílem, kterého chceme eh, dosáhnout. A sice eh, naplnit politiku modrého růstu. Také bych ráda eh, zmínila, že hm, se tady hovořilo o vazbách mezi řízením pobřežních zón a plánováním námořních prostor. Myslím si, že paní zpravodajka to velice dobře postihla ve svém eh, návrhu. Musíme se postarat o návaznost mezi eh, pobřežím a eh, mořem. Je tam celá řada vazeb, které se navzájem ovlivňují. Čili je třeba postarat se o tu vazbu mezi plánováním námořní prostor a integrovaným řízením pobřežních zón s ohledem na ty interakce mezi pobřežím a mořem. Potom je tady ještě jedna věc. Když už se zde hovořilo o, o modrým, modrém růstu, tak si myslíme, že eh, ta příslušná směrnice je opravdu eh, vhodným nástrojem k naplnění toho potenciálu modrého růstu. Nicméně, naším cílem je, aby členské státy zůstávaly odpovědné za obsah plánů, respektive strategií, aby zůstávaly odpovědné za to, eh, co plánovat, kam to plánovat a na jaké úrovni. Čili um, my tam nehovoříme o konkrétních prioritách, o konkrétních cílích, protože odpovědnost za stanovení těch prioritních cílů jasně zůstává na členských státech. Může se to rozhodnout na národní úrovni, regionální úrovni. Nicméně priority a cíle jsou e, jasné a jasně za ně odpovídají členské státy příslušné. Tolik tedy eh, stručné poznámky těm hlavním eh, věcem, o kterých eh, se hovoří v jednotlivých pozměňovacích návrzích. Děkuji, paní Meissner. Jenom stručně v reakci zejména na to, co říkal Petr van Dalen, když se mi konkrétně zeptal. Já si to opravdu ještě jednou pročtu důkladně. Já ale souhlasím v zásadě s komisí. Potřebujeme rámec pro Ehm, tu námořní politiku a tam je třeba integrované řízení pobřežních zón zahrnout. Jednotlivé členské státy už mají něco dobře funkčního a to by se také nemělo eh, měnit tady. A členské státy, které teď ještě nic nemají, ty můžeme dát něco k dispozici z evropské úrovně, co můžou použít, ale já vím, že členské státy mají určité obavy, ale z mého pohledu to neznamená, že plánování mm, prostor zůstane, eh, nebo územní plánování zůstane povinnost pro eh, členské státy. Můžou eh, si to dělat tak ve vlastní odpovědnosti, tak si to myslím, že by to mělo být. Podívejte se, s kolegou Fleckensteinem jsme o tom teď jednali. Tam samozřejmě je ta pobřežní linie uvnitř města v Hamburgu. A tam si to musíme eh, vyjasnit a tento návrh by tomu pomohl třeba. Potřebujeme něco, co eh, budeme dál eh, rozvíjet, co nás chrání, ale potřebujeme ne proti sobě pohnat členské státy, ale naopak tak, aby lépe a trvale udržitelněji mohli hospodařit a využívat mořem. A proto ještě o tom návrhu budeme dále jednat. Děkuji. Děkuji. Hlasování na našem výboru proběhne 5. listopadu a na plenárním zasedání se o tom budeme bavit 5. nebo hlasovat 5. Eh, prosince. Tam předseda opakuje data. Tak teď jsme se trochu předběhli časově, nevím, jestli už je tady pan Paké. Já navrhuji, abychom si teď dali uh, přestávku do čtyř deseti, protože tady nejsou ani stínový zpravodaj, je tady jenom zpravodaj. No a jsou tady tady stínový zpravodaj aspoň za jednu část, ale... tady tady není, že?

Okay, colleagues. Dobrá, kolegové. Podívejme se na další bod na pořadu jednání. A to je nařízení o přístavních službách. Pokud dovolíte, tak nejprve dám slovo panu Kosimimu z výboru regionu, protože nás bude muset v brzké době opustit, takže pokud pokud dovolíte, pane Fleckenstein. Tak tedy pana Kos, panu Kosimimu bychom měli dát slovo dříve, ale nejprve pan Paky. Píše se tu 10 minut, takže prosím. Já se pokusím se vyjádřit ještě stručněji. Dobrá odpoledne. Máme tu průsvitky, myslím, že byly dany k dispozici. První věc, kterou chci říct. Návrh komise. To není přístavní balíček číslo 3. Měli jsme balíček číslo 1 a 2, na které si ještě ještě živě vzpomínáte někteří z vás. A tohle není žádný balíček 3. Ano, ano, zůstaly nám potom vzpomínky a také trochu slzného plynu. Já myslím, že tedy další verze komise je daleko eh, zacílenější a bere v potaz některá poučení z těch pr- prvních dvou pokusů a snažíme se tím tedy zajistit nový, nový rámec pro přístavy, které jsou velmi rozmanitou skupinou subjektů, některé jsou zprávovány více, jiné mnohem méně efektivně Čili jsou tu velké rozdíly z hlediska účinnosti i transparentnosti. Tento návrh komise se snaží eh, rozetnout jaksi ten gordický úzel tím, že se snaží eh, vytvořit něco, co by zároveň vládalo, pokrývalo celou tu rozmanitost a zároveň to nějak pozit, přidávalo nějakou pozitivní hodnotu. Na mapě asi rozeznáváte ty koridory a z toho vlastně všechno vyplývá vnímáme to i z, z hlediska transevropských sítí, kde se podařilo snížit počet přístavů z 1200 na systematičtější počet zhruba 300. Z nichž zhruba 100 jsou klíčové síťové přístavy. Tím pádem jsme identifikovali různé námořní eh, přípravy jako klíčové vstupy a výstupy ze systému TNT. A návrh komise spočívá v tom, abychom zajistili, aby tyto vstupní body fungovaly účinným způsobem napříč celou, celým tím námořním rozhraním Evropy. Je tu takový, taková směs legislativních a nelegislativních opatření. K těm legislativním se vrátím ještě za chviličku ale jenom abyste věděli, že existuje také strategický dokument, v němž naznačujeme, co se děje mimo ten oficiální proces TNT v rámci sociálního dialogu mezi těmi eh, odbory a mezi eh, tedy zaměstnavateli a já si myslím, že to mělo velmi pozitivní dopad, že jsme umožnili tento evropský sociální dialog, že konečně začal, konečně byl zahájen. SPO a odbory se setkali v červnu, setkají se znovu 18. října a uvidíme, jak se tedy vztahy pracovní budou dál vyvíjet, jestli se zlepší. A tyto vztahy nejsou tudíž pokryty návrhem komise. Pokud je o nás, tak jsme se zaměřili na dva hlavní aspekty. Za prvé transparentnost, za druhé účinnost provozu přístavu. Tím se znovu dostávám k tomu, čím jsem začal. Ty hlavní změny oproti balíčkům z 2001-2004, tak za prvé, nejvýznamnější rozdíl – tady musíme ještě nadále konzultovat se všemi subjekty a vysvětlovat jim ten návrh. Nemáme jednotný model tržního přístupu, přístupu k trhu. Není to vlastně o otvírání trhu. Není to o další liberalizaci služeb. Je to spíš určitá, určitý soubor nástrojů, z něhož si mohou členské státy a přístavy vybrat, tak, aby jejich služby byly zorganizovány maximálně účinným způsobem. Počínaje tím vnitřním operátorem až po možnost tedy otevření trhu. V případě, že se rozhodne, že to je nejefektivnější způsob poskytování dané služby. A pak eh, přístup eh, k, eh, tedy k odbavení nákladu a službám pro cestující. Tady už liberalizace v podstatě proběhla, pokud jde o náklad. A návrh komise, který má být schválen parlamentu, týkající se koncesí, již víceméně pokrývá většinu návrhu. Nebyla tudíž příliš silná potřeba toto pokrývat a rozhodli jsme se to do trhu, do toho návrhu tedy nepřidávat. Pokud se podíváte na návrh na řízení, je to o transparentním přístupu, o tržních službách, o finanční transparentnosti, pak jsou to také typická obecná ustanovení. Je to modernizaci přístavních služeb a o zajištění toho, aby námořní služby a různé další služby probíhaly lépe, včetně bagrování, hloubení a tak dále. Takže vy se tedy ptáte, pokud mají, tak eh, širokou škálu pravomocí, tak proč musíme dělat nějakou legislativu? Protože v mnoha oblastech stále ještě existují hodně uzavřené situace, kde se věci odehrávají bez předem dohodnutých zásad. A neexistují žádné jasné mechanismy, na kterých zakládat ceny. My chceme poskytnout jasný rámec, tak aby, když bude nějaká služba dána poskytovatelem služeb, aby existoval jasný soubor zásadu včetně poskytování veřejných služeb, včetně stanovování tarifů, což potom může monitorovat regulátor. Finanční transparentnost a autonomie to je zejména o usnadňování investic do přístavu. Navzdory těm obtížným rokům v posledních letech kdy jsme měli stagnující situaci, pokud jde o objemy dopravy. Tak, situace se jistě změní a budou nutné masivní investice. Otázka finanční transparentnosti znamená, že jak eh, pomáháme jak veřejným investicím, kromě toho soukromí investoři by měli mít větší právní jistotu. A to by pak mohlo podpořit eh, tedy zajištění dostatečných financí. Potřebujeme také rovné podmínky, regulovaný přístup k trhům a pak ještě další obecná ustanovení, uživatelské výbory a tak dále. To všechno má zajistit rovné podmínky mezi evropskými přístavy. Takže rovné podmínky, právní jistota, více investic, to všechno snad zajistí lepší využití zdrojů a vzniknou z toho v průběhu času i úspory. My se snažíme nějak kvantifikovat 10 miliard do roku 2030, čili značné úspory v mnoha částech Evropské unie, včetně úspor z lepších dopravních služeb. A to je tedy bod na závěr. Myslím, že ten rámec, rámec je o tom, abychom zajistili ne to, že bude jen tak existovat legislativa sam pro sebe. Ne proto, abychom zajistili, že máme vnitřní trh ve všech aspektech, i když to je samo o sobě nutné, ale je to spíš o tom, abychom zajistili, že všechny evropské přístavy budou efektivní brány do evropského systému a že dopravní a nákladní toky mohou využívat celý systém TNT. Já vám děkuji. A pak tu máme tedy pana zpravodaje, pana Fleckenstein. Děkuji pěkně, pane předsedo. Po pokusech s tím balíčkem 1 a 2 nyní eh, nastupuje malý balíček 3. A myslím, že můžeme říct, že se zde poprvé jedná o předložení návrhu, Eh, který usiluje o zlepšení situace v mnoha ohledech a má také šanci na přijetí. Eh, proč je tento balíček lepší? Už jsme slyšeli o sociálním dialogu, o, o zpracovávání nákladů a tak dále. Dovolte, abych eh, uvedl ještě pár věcí, o kterých je potřeba diskutovat. A o, jsou to eh, body, které možná pro vás nebudou přijatelné, ale o kterých můžeme hovořit. Jsou zde dva předpoklady nezbytné pro dokončení naší práce smysluplným způsobem, které nesouvisí s tím návrhem. Já vycházím z toho, že směrnice o koncesích ve své stávající podobě bude přijata parlamentem. Za druhé, je mým očekáváním, nevím, zda mám říct očekáváním nebo obavou, rozšíření eh, směrnice směrnice o rotacích. A zde bych eh, byl velice eh, opatrný, protože máme špatné zkušenosti s těmi dvěma předchozími balíčky. Dovolte zmínku o pěti věcech. Eh, směrnice a nebo nařízení. Mé, můj názor je jasný. Pokud eh, Mm, chceme dosáhnout dobrého výsledku, tak si myslím, že nařízení by bylo lepší než směrnice. Protože bychom nemuseli dosáhnout eh, všech svých cílů v případě směrnice. Za druhé, eh, přístavní poplatky. Musíme zde zcela jasně definovat, eh, co spadá do veřejné domény a co musí být transparentní a co souvisí Eh, s konkurencí, čili se soukromým podnikáním. A co tedy nebude z hlediska údolí být možno zveřejňovat? Za třetí, odvětvové svazy a orgány dohledu. Pokud jde o tyto odvětová združení, tak eh, ta musí fungovat samozřejmě s minimem byrokracie. Pokud jde o orgány dohledu, tak určitě budou muset eh, mít možnost eh, podat stížnost na ten, který přístav. Ale v souladu s tím, co uvedla komise, se musíme zamyslet nad následujícím faktorem. Nemůžeme paušálně určovat, eh, jakým způsobem se bude dozor realizovat. Musíme vycházet z toho, co se již eh, do posud osvědčilo a není nutné znovu objevovat, vynalézat kolo. Musíme se zamyslet nad tím, eh, jakou konkrétní podobu by ty orgány dohledu v jednotlivých zemích a přístavech měly mít. Přístavní společnosti je pátým, jsou pátým bodem. To bude pravděpodobně jeden z těch nejkontroverznějších bodů. Pokud jde o bezpečnost, to nesouvisí s přístupem eh, na trh, nebo není tady spojitost. No a pokud je o konkurenceschopnost, tak tam musíme nalézt eh, vyrovnaný přístup. Já se dokážu velice dobře představit, že v případě bodu 5 a 6 je smysluplné v souvislosti s článkem 12 zapracovat zde definici toho, co eh, rozumíme pod eh, výrazem infrastruktura a suprastruktura. To by nám mohlo pomoci při řešení dalších problémů, které eh, budou na pořadu dne v příštím roce. Takže tomu bych požádal stínové zpravodaje, aby se vyjádřili. A poslední bod samozřejmě se týká soukromých přístavů a jejich místa v celém systému. Na jedné straně jsou zde kolegové, kteří říkají, um, jedná se o soukromé ekonomické riziko, ale pokud jde o to, že by nebylo možné využít monopolního postavení, tak eh, je možná jedné, jestli ten monopol je v rukou veřejného nebo soukromého subjektu. Je zde také řada dalších bodů, které, myslím, dnes nebudu uvádět. Harmonogram, který jsme si nestanovili sami, ale který nám byl zadán, je velice ambiciozní. 4. listopadu eh, předám svoji zprávu k překladu. 5. listopadu poté máme minislyšení. Jsem velice rád za to, že nám to byro umožnilo. Myslím totiž, že bychom se měli velice přesně detailně zabývat tím, jak Eh, takovéto nařízení bude mít dopad na přístavy, kde existuje nejrůznější struktura organizace. Máme tady odbory, máme tady další organizace a tak dále. Otázka zní, jaký dopad bude mít toto nařízení na právě jednotlivé přístavy. Eh, v mém, v vozovkách, hamburském přístavu funguje systém koncesí jinak než jinde. Máme tady lhůtu 3. prosince, lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Docku se proběhne v eh, lednu a v březnu poté bude hlasováno na plénu. To slyšení bude tedy konáno teprve po předložení zpráv. Nemyslím však, že bychom nezvládli ty pozměňovací návrhy. Závěrem dovolte, abych uvedl, že myslím, tady existuje dobrá šance, tato pravidla projednat a možná přispět eh, ke zlepšení a dosáhnout pozitivního výsledku. Děkuji pěkně. Také děkuji. Pan Kosími z výboru regionu. Máte prosím tři minuty. Vím, že musíte odejít. Poté dám slovo stínovým zpravodajům, než eh, dám slovo zástupci sociální, eh, ekonomické, hospodářského sociální výboru. Pan Kosím, prosím. Děkuji pěkně, pane předsedo. Děkuji pěkně zpravodaji za jeho práci a spolupráci. 26. září jsme diskutovali společně o e, tomto e, návrhu My jsme se vyslovili pro nástroj v podobě směrnice. Ty diskuse byly velice živé a domníváme se, že e, není vhodné, aby tady byl pouze jediný právní nástroj, který by byl závazný Je tady celá eh, řada eh, zainteresovaných eh, objektů a v té souvislosti by možná bylo vhodnější použít směrnici. No, na to bych rád upozornil. Pokud jde o vytváření těch organizací, které by měly na starosti provoz přístavů, tak nemůžeme vycházet pouze z toho, jak vypadá eh, trh. Jde o to, abychom zde eh, nastalili rovnováhu mezi poskytováním soukromých a veřejných služeb. Pokud jde o kontrolní nástroj, tak ten systém kontrol samozřejmě vychází z, ze struktur na národní úrovni. E, neměly by tady být zaváděny a zřizovány žádné další struktury kontroly, poněvadž by to tu vlastní kontrolu pouze e, zhoršilo. To byly tady ty hlavní problémy, na které jsme při diskusi narazili. Dovolte ještě, abych poukázal na to, že tento e, dokument předpokládá také sociální dialog. Akcentujeme tedy tu, ten vztah mezi soukromým a veřejným prostorem. Já něco za pana Sankose, který ještě v Řecku. My celkově eh, návrh komise vítáme ale také to, eh, co už jsem tady slyšel od eh, zpravodaje. O některých bodech musíme ještě jednat. Já je stručně vyjmenuji. Za prvé, je třeba zachovat eh, soulad mezi jednotlivými iniciativami komise, myslím tady o, mm, na dotace a, a na koncese, čili myslím státní dotace. Jde o to, že komis, eh, tedy výbor, který odpovídá za financování, by neměl být eh, v odpovědný i za ty jednotlivé iniciativy. Potom eh, nařízení. My jsme vždycky pro nařízení, protože potom si alespoň můžeme být jistí, že když uděláme ze 27 jedno, nebudeme mít dalších 27. Ale Vzhledem k tomu, že situace se liší od země k zemi, tak budeme muset postupovat s určitou flexibilitou. Když to text umožní, může zůstat tedy eh, nařízení a jinak ne. Otázka, a co můžeme zítra přenechat eh, trhu? V posledních eh, dnech jsme velice dobře zažili, co lze přenechat trhu a že nesmíme sázet jenom na jedno že tuto debatu můžeme eh, nebo musíme vést eh, s, eh, poctivě se všemi informacemi. Všechny frakce mají za to, že bezpečnost si trh sám nevyřeší, ale že ji musíme požadovat. Ta transparentnost sama o sobě je věc, o které se hovoří v řadě zemí a povinnost k transparentnosti, kde se ty služby eh, nabízejí exkluzivně, je daleko eh, vyšší než eh, jinde a nezávislost příslušných kontrolních úřadů je tam velice důležitá. Pane Frankenstein, vy jste z Německa a předcházející zpravodaj též. Já myslím, že my se tady přejeme, aby v duchu tedy aktivace tohoto tématu, abychom eh, dospěli k dobrému konci. Každopádně vám děkuji a přeji hodně úspěchu. Děkuji, eh, pane Groši, a teď pan Debakr. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych rád uh, Matthew a, a, a ujistil, že je tady několik belgických přístavů zastoupených. Děkuji tedy komisi za úvod i panu zpravodaji. My jsme vždycky říkali, že vítáme návrh komise z prostého důvodu, že všichni známe historii předchozích eh, přístavních balíčků tady v parlamentu, ale myslím si, že je na čase, abychom vytvořili eh, společná pravidla tady v Evropské unii a samozřejmě chápeme, že je tady eh, určitý prostor ke spolupráci, ale jsou tady i určité rozdílnosti. Myslím si, že návrh komise je, tady přichází včas. Také se domníváme, že ten přístup případ eh, po případu nedostatečná transparentnost, eh, nesoulad nebo nekonzistence mezi jednotlivými případy, tak eh, prostě ten případ to, tenhle návrh to má odstranit. A snažíme se, abychom tedy vybrali ten vhodný přístup, ale hlavně se posunuli vpřed. Hlavní změna, ehm, svoboda služeb v přístavech. Myslíme si, že je velice dobré eh, tohle napsat teď do evropské legislativy a myslíme si, že i otevření trhu u přístavů bude důležité nejenom ke zlepšení eh, služeb a zvýšení konkurence, ale také k zajištění návaznosti na další strategie, jako je ten T. Takže tu myšlenku opravdu podporujeme. Návrh komise už eh, je dost restriktivní sám o sobě, řada věcí zde byla vyloučena. A my bychom také chtěli eh, se povědět s dalšími stínovými zpravodaji, například o nakladání s nákladem a o odbavování pasažérů. Proč to bylo vyloučeno? Možná, že bychom mohli dopracovat jiné řešení, které by mohlo obsahovat tyhle služby. Samozřejmě je třeba, aby některé eh, přístavní orgány omezily počet poskytovatelů eh, vzhledem k prostoru, ale tady eh, směrnice o koncesích a nové pokyny k státní pomoci, tedy k těm dotacím, ty by nám mohly tady velice pomoci. A potom transparentnost. Tato nedostatečná transparentnost a to, že se některé věci dějí za zavřenými dveřmi, to je opravdu katastrofa. Vzhledem k tomu, že potřebujeme eh, rovné podmínky mezi jednotlivými případy. Pokud je o přístavní poplatky, tak samozřejmě by tady měla být transparentnost, mělo by, se to, mělo by to souviset s náklady, neměla by zde být žádná diskriminace, to je jasné. Ale potom je tady také komerční logika. Myslím, že my se musíme postarat o to, aby ta aby bylo možné něco takového mít. Potom a autonomie těch přístavních úřadů, ty by měly, nebo orgánů, ty by měly eh, eh, možnost mít působit na základě své vlastní komerční strategie. Transparentnost je tady důležitá. A mělo by to být tady možné. Zatím se nebylo eh, nic řečeno o značce přístavu. Zatím tady eh, jmenujeme, tady eh, respektujeme ten sociální dialog, který už začal, je velice důležitý, ale měl by být také otevřený. Měli bychom také vidět určitý pokrok v sociálním dialogu a pokud ne, tak bychom se měli eh, zamyslet nad tím, jak sami k tomu bychom mohli přistoupit, tak aby byl otevřený přístup a aby všichni mohli pracovat stejně na tedy pracovním trhu, aby ten jednotný pracovní trh byl v přístavech. Myslíme si, eh, že eh, je aby přístavy dost, je třeba, aby přístavy dostali eh, jednotný evropský rámec a jedně tak zvýšíme svoji konkurenceschopnost. Mohu jenom říci, že se těším na velice otevřenou a širokou debatu o těch několika tématech, o kterých už jsme s kolegy jednali, tak abychom dosáhli velice silného závěru a dali přísnou budoucnost, kterou eh, si zaslouží pan Zaryby. No. Zaryby, děku, děkuji, pane předsedo. Jsem vždy překvapen, nakolik návrhy komise jsou schopny tak trochu se vymykat realitě v terénu. Máme 328 e, eh, přístavů, kterých se nařízení týká. Ale musíme přitom vzít potaz různé aspekty. Za prvé, rozměr, velikost a úroveň aktivity těchto přístavů, které se mohou diametrálně lišit. Některé mají, eh, přivítají třeba dvě, tři plavidla týdně. V jiných případech je to 600, 700, třeba Amsterdam, Rotterdam. Měli bychom tudíž mít jednotný přístup Některé jsou soukromé, některé jsou státní, některé jsou veřejné, některé přispívají i k utváření celé krajiny, jiné jsou spíše ekonomické, jiné mají svou historii, kulturu. A hodnocení dopadů ukazují, že 70% uživatelů je spokojených službami v těchto přístavech. Takže já si kladu otázku, z čeho vyplývá tato nutnost vypracovávat nějaký systém, i když máme systém, který funguje a který více-méně je uspokojivý pro uživatele. Takže jedna věc, v které komisi chápu, to je otázka transparentnosti. Jakým způsobem organizujeme tedy stanovování těch poplatků, tarifů. Ale podívejme se také na to, co existuje v různých státech. Existují určitá eh, van schromáždění obchodní, kde se jedná se státními orgány, ze zástupci přístavců, pří, přístavů, s armatéry, s, s ka, kapitány a tak dále. A toto by samozřejmě mělo být lépe komunikováno regulátorům, to je pravda. Ale spochybňovat systém, který funguje, to je z mého hlediska problematické. Tady směřujeme spíš k uniformizaci než k harmonizaci. Harmonizace je v pořádku, ale uniformizace ne. A já si myslím, že když se dnes podíváme na tyto různé profese lodní, tak eh, ty jsou dány několika prioritami. Za prvé zajištění bezpečnosti lodní dopravy. Otázka tedy bezpečnosti. Ta, také, abychom byli odolní vůči možným případům terorismu. A druhá, druhý aspekt, to je organizační kapacita, která si vyžaduje značné investice. To se týká i remorkerů. Pokud nebudeme mít, pokud budeme mít ob, systém skutečné konkurence, tak to může ohrozit kvalitu a nízká úroveň um, investic. To je další, další potenciální problém. Musíme zohlednit specifičnost těchto profesí. Čili transparentnost ano, ale neměli bychom mít konkurenci za každou cenu, tak aby to eh, ohrozilo fungování stávajících přístavů. Navíc tady hovoříme o deseti miliardách. O jakých přístavech je řeč? Neupřesňuje se to. Odkud jsou ta čísla? Měli bychom být přesnější, protože jinak tady můžeme vytahovat z rukávu nějaká čísla, ale k čemu to je? Potřebujeme s komisí a s členskými státy a s poslanci hovořit o úrovni investic do infrastruktury, o posílení TNT, koridoru, intermodální dopravy, optimalizaci. To je to, co potřebujeme, abychom zlepšili také to rozhraní mezi těmi dopravami, abychom zatraktivněli eh, naše přístavy. A když hovoříme také o železniční dopravě, musíme si uvědomit, že musíme opravdu maximálně investovat do e, infrastruktury, ne, jak eh, přístavní, jak námořní, tak železniční. A tudíž si myslím, že by se komise měla znovu podívat na tento návrh, aby se nespochybňovalo to, co funguje, to, co existuje, aby se zohlednila rozmanitost přístavů v Evropské unii, aby profese ve svém celku dál prosperovala a abychom měli nařízení, které, které se spíš transpone, tr, eh, stane směrnicí, aby to byla spíš, byly spíš obecné principy, které se mohou různým způsobem eh, uplatnit v členských státech. Děkuji, pan Van Dalen. A jenom připomínám. Zbýváme nám ještě asi 20 minut, ale tady pan Van Dálen. Děkuji, pane předsedo. Já a, eh, a, eh, jsem velice eh, rád, že zde mohu spojit dvě funkce. Nejdříve za stínového zpravodaje Preta Bradborna a potom a, několik věcí za sebe řeknu. Kolega Bradborn mě tady dal několik eh, poznámek, náznaků a řekl, no podívejte se, my jsme eh, tady už dvakrát zamítli přístavní balíček, takže eh, není třeba zase tady jednat o nějakém minibalíčku. Nepotřebujeme nové návrhy. Má tady eh, celou eh, řadu eh, argumentů pro to. Komise přichází s přístupem one size fits all. To je, to, proti tomu jsme. Je to příliš byrokratické, je to příliš krátko zraké. Nechce, nemáme tady, tedy také nechceme žádný dohledový mechanismus, je to příliš složité a a komise eh, si také eh, může, eh, tedy, eh, bychom, bychom měli odmítnout komisi toto. bych tedy sínový zpravodaj za naši frakci, pan Brad Born. Já to vnímám trochu jinak. Já bych chtěl poděkovat komisi za ten návrh. Myslím si, že bychom měli upravit některé věci uvnitř přístavu lépe. Chybí mi tady celá ta věc ke státní podpoře. Myslíme si, že finanční transparentnost musí být dobře upravena u přístavu v tomto eh, návrhu. Eh, ještě nevidím eh, žádnou podrobnou úpravu a to je škoda. Myslím si, že to musí být úhelný kámen. Transparentnost finančních toků. Článek 12 o tom tedy je částečně, ale pro mě je klíčový. Já ho nechci oslavovat, Opravdu to je úhelný kamínek, alespoň k toho, co tam musí být. To je za prvé. Za druhé, eh, pane předsedo, potom eh, mm, tady mám trošku problém s těmi eh, vody. Myslím si, že ty se tady dostává mezi, dostávají mezi dva mlínské kameny. Za prvé tady máme jenom přístavy TNT, Ovšem to znamená, že na řadu přístavů se to nebude vztahovat a to se mi nelíbí, eh, to za prvé, za druhé. Eh, přidaná hodnota loděvodu je eh, vždycky, že oni vědí, co se děje na místní úrovni. Tam se ty různé písečné břehy přeměňují, znají tam ty proudy a tak dále. A Myslím si, že to je bezpečnostní věc a já bych tedy škrtnul tu věc, eh, která se jich tam eh, týká. Potom články 13, 14, eh, tím, ty plně podporuji. podporuji. Balíček zelených přístavů ostatně šel tímto směrem, který já jsem kdysi předkládal a jsem rád, že komise teď už část přejala. Pokud tedy jde o můj názor, Eh, tak myslím si, že tam několik dobrých věcí a zbytek se vylepší eh, pozměňovacími návrhy mými. Děkuji. Paní Vels, děkuji. Já jsem také z přístavního města A návrh komise se vyznačuje tím, že e, fakticky nezohledňuje e, zájmy 110 tisíc e, zaměstnanců přístavu. Ovšem je třeba zajistit ty správné podmínky zaměstnanosti a členské státy by měly mít možnost, aby při změně podniku naopak bylo možné tedy zachovat ty zaměstnance ještě je posílit. Potom v souvislosti s eh, eh, směrnicí o koncesích eh, ta, tak ta také ohrožuje pracovní místa a je třeba to vnímat jako dodatečný problém. Potom naše frakce mm, podobně se staví i ke článku 10 k právům zaměstnanců. Ten je úplně nedostatečný. Obecně je otázkou, jestli celá, celé to nařízení je třeba Eh, tady eh, komise eh, říká, že je konkurence nutná, ale to nařízení samo o sobě není. 80% zúčastněných v studii Porcis řeklo, že je spokojených se stávající situací. Já si myslím, že přístavní služby musí být zcela vyškrtnuty z toho nařízení. Já plně eh, souhlasím se stanoviskem eh, z Německé spolkové rady z 20. září 2013. Eh, spolková rada poukazuje na to, že některé přístavní služby jsou plně systémově zahrnuty, včetně mm, tedy bagrování, lodivodské služby i tedy záchytné přístavní služby. A Tyhle věci je třeba vyjmout eh, z projednávaného nařízení, takže tomu já se připojuji, ale to nařízení odmítám i jako celek. Děkuji. Děkuji paní Vels a vidím, eh, že je tady neobvyklá aliance eh, k těm lodivodům, ale to už tak jako bývá. Zázraky se dějí. Pan eh, Simons eh, z Ekosoku, prosím, na tři minuty. Děkuji, eh, pane předsedo. Výbor začíná svoji zprávou s třemi odkazy na jednotlivé předpisy. Nicméně po třetí to, myslím, bude eh, nejlepší, protože je třeba pracovat jinak. A výbor je ostatně rád, že komise eh, tlačí tímto směrem. Komise eh, vůbec nechce měnit řízení nějakých přístavů. To může zůstat tak, jak si to ty přístavy chtějí us, usnadnit. Ovšem výbor má za to, že komise to, to, eh, toho vlastně dosáhla v těchto eh, ohledech. Eh, tento přístup, kombinace slov s rádnou legislativou, tak s tím jsme spokojeni. Máme ovšem ještě několik připomínek, které zapadají do těch šesti věcí, o kterých hovořil pan Fleckenstein. Nejdříve. Chápeme, že E, pasažerské služby a služby manipulace s e, nákladem jsou vyjaté z nařízení. Později e, je třeba to ještě přeskoumat. Místo po třech letech, tak po šesti letech je teprve třeba udělat definitivní vyhodnocení a průběžnou zprávou po třech letech. Nicméně eh, tohle by tedy nemělo být součástí eh, nařízení. Potom je tady eh, další věc a sice výbor má za to, že přístavní služby je třeba upravit nařízením, ale při naplňování toho nařízení je třeba pamatovat na ty lodivodské služby. A první eh, úkolem eh, lodivoda je radit eh, kapitánovi. A tomu nemůžete vzít, to je jeho hlavní úkol a ten zbytek už je s tím spojen. Ale jsou tady samozřejmě ty bezpečnostní aspekty, které zejména u lodivodů jsou důležité a Mm, to je eh, třeba mít na paměti. Potom jsou tady eh, ty eh, tažné služby, ty služby naládění na moře a z moře a ty mohou probíhat v pohodě komerčně. No, úplně proti jsme u článku 17, pane předsedo, u proti tomu nezávislému dohledovému orgánu. Je na komisi, aby kombinovala jestli členské eh, státy eh, provádějí eh, své úkoly správně podle tohoto nařízení. A v řadě členských států už jsou výbory, které sledují konkurenci a státní podporu. V některých členských státech to tak nebude, nebo to tak nebude do, znač- do takové míry, nebo tam ty přístavy prostě budou upravené jinak. Každopádně eh, prostě je tady třeba specifických eh, opatření komisí. Pane eh, Semonzi, můžete se chvíli ke konci. Ano, závěrem bych, pane předsedo, uvedl, že ve článku k přístavním tarifům chce dát prostor ve článcích 14.1.2.3 této věci a mm, my si myslíme, že tady existuje poměrně snadné řešení. V eh, a eh, eh, to, co vypíšeme ve svém článku 5.5 a sice o tom sdělení papy ten odstavec vůbec nebyl třeba. Děkuji. Takže ještě tři řečníky pana Fleckensteina, prosím po dvou minutách, pan Tusas. το σχέδιο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη δημοσιογραφία. Pokud jde o tento návrh na řízení týkajícího se přístavních služeb a finanční transparentnosti přístavů, tak eh, souvisí s předchozími návrhy. Komise zde učinila strategickou volbu. Chce dosáhnout takového zastřešujícího cíle. Chce si uvolnit ruce pro další kroky. Její návrh eh, chce zcela otevřít eh, přístavní infrastrukturu a umožnit privatizaci přístavních služeb. Kdo z toho bude mít prospěch? Budou to velké společnosti a skupiny, které již eh, mají v rukou námořní dopravu i vnitrozemskou dopravu. No a v příštím kroku bychom se dočkali toho, že se e, zde změní situace, pokud je o pracovně právní vztahy, transakce a tak dále. A to může přivést tisíce dělníků na ulici. Všechno to bude mít také dopad na obyvatele žijící v blízkosti přístavů. Proč se nikdo eh, nezamyslel nad eh, nad eh, stanoviskem Švédska, Itálie, Španělska a Malty. Je tady řada stanovisek národních parlamentů. Je jasné, že tento návrh je proti zásadám subsidiarity. Jedná se totiž o legislativu, která by měla velký dopad na přístavní infrastrukturu a služby. Dovolte, abych závěrem uvedl, že se zde jedná o politické dogma. A říkám to s plným vědomím toho, jaká slova používám. Evropská komise si může být jistá, že do budoucna eh, se nebude schopna vyhnout velice intenzivní reakce ze strany přístavních dělníků. Je zde jedna skupina, která eh, drží v rukou opratě celé situace a eh, mnohdy ty podmínky připomínají středověk. Proč by se měly investovat eh, miliardy euro na vybudování infrastruktury v řeckých, eh, v řeckých eh, přístavech, kde se to provádělo již 90 let. Byla by to cesivovská práce. Je jasné, že Eh, činnost přístavů souvisí s eh, ekonomickým růstem jednotlivých zemí a proto musíme toto téma pojednat velice pečlivě. Koní Alessandro? Taky. Velmi stručně. Paní Ayala Sende říká. Já myslím, že si musíme udělat jasno v tom, co tady vlastně komise do budoucna eh, navrhuje. Musíme zrušit negativní dopady monopolu, ať už jsou soukromé nebo veřejné. Víme, že v zásadě jsme chtěli odstranit tyto dopady prostřednictvím změny legislativy a zjednat trošku pořádku v těch harmonizačních efektech. Musíme pochopitelně mít tohle také na sociální dopady. chci mít jasno v tom, co se nám tady vlastně nabízí, pokud jde o tu transparentnost. A znovu se ocitám v situaci, kdy jediné oběti nejsou ani monopoly, ani oligopoly, ani státní pomoc. A opět těmi obětmi jsou titíž jako obvykle. Takže já chci, aby mi komise řekla, co se tím mění. Jaké dodatečné pozitivní elementy tady jsou. Jinak všechno, co, tu, co tam bylo dřív, tam je i teď. A já proto nepodporuji tento návrh a chci vědět, proč vůbec se musíme prát s tímto nařízením, i když se tady neřeší problém koncesí ani problém transparentnosti. Děkuji. Děkuji. Já bych na začátku eh, řekl, že jsme ještě v rané fázi debaty ještě e, se e, těšíme na e, slyšení a návrhy zpravodaje konkrétní. Nicméně řekl bych ze svého stanoviska, že je dobré, že komise v tom návrhu tlačí na transparentnost a ne tak, jako v předchozích balících chce liberalizovat, nechce liberalizovat tedy všechny služby jako přístavní dělníky a tak dále. Myslím si, že toho budeme ušetřeni, eh, protože eh, bychom eh, tuto složitou věc měli nechávat tak trošku mezi úrovni, tady na úrovni mezi představiteli zaměstnavatelů a zaměstnanců a jistě tam eh, bude vytvořeno patřičné řešení. K tomu eh, samotnému eh, návrhu bych akorát řekl, že čas od času mám ten dojem, že se na to hledí příliš z čistě ekonomického hlediska. A může se potom připouštět, aby regionální a národní úřady a přístavy samozřejmě mohly určovat, co je přesně úkolem tedy eh, přístavu, například určování eh, tarifů a těch eh, za ty jednotlivé služby, no tak tady by ty jednotlivé orgány měly mít slovo a mohou tady vznikat určité rozdíly. Potom ještě říkám, že si myslím, že tady máme docela dobrý rámec a těším se na výsledky debat, které povedeme. No, myslím si, že bude asi eh, lepší, aby eh, členské státy dostaly určitý prostor. Tedy eh, v tu situaci ještě nějakým způsobem ovlivnit. Děkuji. Děkuji. Pan Bake, možná jsem trochu intuitivní, ale jsou tady trošku jak si otazníky týkající se vašeho návrhu. Děkuji. Já jsem uh, si také povšiml uh, konstruktivní účasti, konstruktivního angažma ohledně některých návrhů, znamená třeba transparentnosti. Čili to je přesně jedna věc, kterou bych rád právě vypíchnul, která bych se chytil. Jde nám o zvýšení transparentnosti jak finančních toků, tak i vztahu tak i poskytování samotných služeb. To je to jádro toho návrhu. Není to o žádné liberalizaci, o žádném otvírání trhu. A paní Ayala Sanders si klade otázku, jaký je dopad na služby. No právě tam vstoupí do hry ta transparentnost a to by mělo tedy eh, platit i pro ty operátory pro, a pro ty piloty a eh, pro ty lodivody. Takže nejde jenom o tu kvalitu z hlediska bezpečnosti, to je zajištěné. A, ale jde o to, kde tedy ta kritika, ta je zejména o tom, kde se ta služba poskytuje, jak se formuje cena. To často není úplně uspokojivé. A Tudíž, abychom neříkali, potřebujeme dvě společnosti, prostě ty přístavy budou moci fungovat s nějakým interním operátorem, tak jak to mají některé státy. Pokud chtějí povinnost veřejné služby, tak budou existovat různé principy v některých případech, a to by bylo opravdu zřídka, kdy budou moci státy také otevřít uh, trhy. Takže aktivita lodivodu není nějak uh, spochybněna. A transparentnost při stanovování cen a tarifů by byla tímto návrhem rovněž podpořena. Čili to je taková, takové hlavní vodítko, tak, proto tomu říkáme toolbox, eh, čili jakási množena, jakýsi soubor nástrojů samotní eh, lodivodi o tom budou, se k tomu budou moci eh, sami vyjádřit, neboť eh, komise s nimi počítá, pokud jde o vstupy do diskuze při přípravě tohoto návrhu. Děkuji. Děkuji pěkně. Pan Pakea pravděpodobně byl pod silnou lobby lodivodů, eh, což eh, nechci, aby se stalo mě. Nyní má slovo pan Fleckenstein. Já si myslím, že bych také mohl říct, že jsem byl pod vlivem Lobilu v Hanzi v poslední době. Nicméně, um, souhlasím s tím, že eh, nejde o to, aby tento návrh byl přijat za každou cenu. Z úst zástupce komise zaznělo to, že musíme eh, dbát na různorodou situaci v jednotlivých přístavech. S tím souhlasím. A se do těch přístavů budeme muset podívat, abychom eh, se dobrali nějakého smysluplného výsledku. Pan eh, Groš také potvrdil, že něco naopak pomíjíme. Pokud jde o dotaci a související směrnice, tak je jasné, že se zde musí e, zajistit jejich paralelní aplikace. Pokud jde o konkurenceschopnost a přístup na trh, tak e, určitě nám jde o transparentnost. Pokud jde o trh a konkurenceschopnost, tak v mnoha odvětvích to bude obtížné kontrolovat a řídit. Myslím, že to um, nebude, nebude dlouhodobě možné. Uvidíme však, co přinese diskuse na tato témata. Poslední bod, eh, který uvedl můj předchůdce, tak k tomu bych eh, se rád vyjádřil, takže samozřejmě bych si o tom rád popovídal ještě soukromně. Výborně, děkuji pane Flakensteine. Myslím, že tady velice tenká eh, linie mezi eh, odvahou a hloupostí chci jenom mít jistotu, abyste při tom osobním hovoru tuto linii respektoval. Zopakuji, co uvedl pan Fleckenstein. Minislyšení bude 5. listopadu, předložení návrhu zprávy 26. listopadu, lhuta pro pozměňovací návrhy 3. prosince, hlasování ve výboru pro dopravu předpokládáme v únoru a doplne na to půjde v březnu. Takže děkuji. Dalším bodem je služba e -call. Slovo má pan Debaker. Dank u wel, voorzitter. Um, dank ook uh, aan de commissie. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také komisi za návrh. Eh, v tomto volebním období už jsme o něm eh, jednali několikrát Máme tady eh, zprávu z vlastní iniciativy a teď jde o jeho implementaci. Eh, a celkově eh, si myslím, že lze návrh přijmout pozitivně. Pokud jde o dobrovolné zavedení e tak to nemělo ten žádoucí efekt a komise teď přichází s návrhem, aby povinně tento systém byl instalován od roku 2015 výrobcem. A to se mi zdá eh, docela dobrá věc. Eh, parlament už schválil eh, v usnesení, kde volal právě po povinné instalaci. My máme různé návrhy. Za prvé je to návrh, který by instalaci e-callu vlastně učinil povinným, povinnou. A potom tady máme také napojení na centrálu v alarmu a v návrhu e, je e, e, zapojen i tento systém. Pracuji samozřejmě tady s, také s výborem IMCO, zastoupeným paní Sehnalovou. Spolupráce probíhá velmi dobře. Je třeba postarat se o e, rychlejší poskytnutí pomoci po nehodě a e, mm, e, to by mělo snížit počet obětí. Chtěl bych hovořit o několika konkrétních věcech, které jsou důležité a které je třeba dále projednat. Za prvé je to rozsah působnosti. Teď eh, eh, se to má týkat nových eh, osobních vozidel a lehkých užitkových vozidel, ale nemyslím si, že by se to mělo rozšiřovat na starší vozidla. E-call musí být také automat, tedy automaticky aktivován, manuální volání je tady pouze návrhem. Potom Eh, je třeba eh, těch 12 eh, služeb nastavit tak, aby to nečinilo žádný problém. Pokud jde o osobní o zachování soukromí, tak je to pasivní systém, takže sledování nebude možné přes tento systém. A to si myslím, že by mělo být dostatečné. Někteří kolegové volají po posílení toho textu, pokud jde o ochranu údajů e podporuje systém 112 eh, a samozřejmě otázkou je, které země jsou schopné to zcela bezchybně implementovat. A potom ještě poslední věci k ceně. Komise tady hovoří o 40 eurech na instalaci automobilové koncerny tvrdí, že to bude mnohem vyšší ale eh, i tady si myslím, že musíme velice eh, obezřetně postupovat, abychom měli správná čísla. Eh, jsou různí výrobci, kteří mají soukromé a komerční služby, takže my se musíme postarat o to, aby číslo 112 bylo dostatečně integrováno, tak aby ti, kteří již do toho investovali, vlastně nebyli vytrestáni za svoji investici. Nicméně eh, eh, ta starovanácka bude velice důležitá a, a aby ta rychlá implementace proběhla dobře. Myslím si, že rok 2015 je eh, reální, většina infrastruktury už je eh, na místě a teď jde o ta vozidla. I pilotní fáze ukázala, že některé členské státy jsou úplně připravené pro aplikaci nové legislativy. Na druhou stranu jsou tady členské státy, před kterými je ještě velký kus práce a my se musíme postarat o to, aby to zvládli co nejrychleji. Eh, souhlasíme eh, s paní Senalovou, eh, že to máme projednat co nejrychleji, tak abychom mohli, parlamentu, abychom mohli zahájit vyjednání s radou a Předpokládám, že 5.10. půjde zpráva na překlad, lhůta pro pozměňovací návrhy bude 13. listopadu a hlasování na našem výboru by mělo proběhnout 7. prosince a je to tedy velice ambiciozní a přísný harmonogram a těším se na e, spolupráci se stínují zpravodaji a e, také se zpravodajkou IMKO a doufám, že to téma velice e, efektivně, rychle a jasně vyřešíme. Děkuji. Děkuji. Pan Kok. Děkuji pěkně za tento návrh zprávy. Myslím si, že e, nemusím se zabývat e, funkcemi služby e-call. O tom hovoříme již e, celou dekádu. Členské státy se v rámci memoranda o porozumění dohodly na zavření tohoto systému. Výrobci mobilních zařízení samozřejmě také stojí při toto návrhu Jedná se o to, aby tento systém byl k dispozici nejenom těm, kteří jezdí v autech prémiových značek. Ve společné zprávě jsme se k tomu vyjádřili společně s paní Sehnalovou již před jedním před rokem a jde tedy o to, aby současná práce byla co nejrychleji dovedena do konce. Systém by měl pracovat eh, na základě minimálního objemu přenášených dat. měl by fungovat jakožto veřejná služba tísňového volání. Je to také otevřený systém. To znamená, že tam budou soukromí, eh, soukromé subjekty, ale i eh, třetí strany, aby nabízely své služby. Eh, vlastník vozidla se bude moci rozhodnout, zda využije tísnovou linku 112 nebo tento nový systém. V případě, že by ten eh, systém nabízený třetí stranou selhal, by bylo být možné přepnout na tu 112. Myslím si, že do roku 2015, do října, bychom to měli zvládnout, ačkoliv to bude velice obtížné. Nicméně, čím rychleji budeme uh, hotovi se svojí prací, tak uh, tím rychleji budou moci přistoupit příslušným opatřením jednotlivé členské státy. Takže paní Sehnalová má slovo jako první. Tak děkuji, děkuji za slovo. Já jsem teď v takové rozpolcené situaci, ale eh, budu vystupovat jako zpravodajka výboru IMCO eh, k návrhu nařízení o požadavcích na schválení typu pro zavedení té palubní eh, jednotky nebo palubního systému e-call. V podstatě nemám mnoho, co bych dodala ke svým předřečníkům a musím jenom potvrdit to, že vlastně ta zpráva, kterou jsme zpracovávali s panem kolegou Kochem a která získala velkou většinu, Eh, v loňském roce na plenárním zasedání, tak eh, ta dala komisi eh, poměrně jasný mandát k tomu, jak by ten systém měl vypadat. Myslím, že ten návrh odpovídá představám Evropského parlamentu Eh, takže eh, spíše zbývá eh, doladit některé záležitosti nebo vyjasnit některé záležitosti spíše technického rázu, než že bychom se měli pouštět do diskuze, zda i ano či, ano či ne. Souhlasím také s tím, že bychom měli držet ten avizovaný termín pro zavedení u všech nových typů vozidel od, od října 2015, tak jak je v návrhu, v návrhu z komise Myslím si, že takové ty některé ze, ze, ze sporných bodů e, už, už byly popsány, ale věřím tomu, že se nám je podaří e, vyjasnit v průběhu e, vyjednávání a já se budu velice těšit na spolupráci jak s panem De, De Bakerem, tak s ostatní. Bychom opravdu e-call jako veřejnou službu, ze které budou profitovat občané Evropské unie, byli schopni projednat ještě v v době našeho mandátu eh, a ty výhody jsme prostě mohli, mohli Evropanům přinést. Takže díky. Děkuji, pan Alkadrávi. Thank you, Chairman. It was confusing indeed. Um... Děkuji, pane předsedo. Bylo to trochu zmatené. Zeta uh, by měla být již na cestě z letiště, ale Možná ji napadli někteří piloti. Ano, již v roce 2005 jsme se začali tímto tématem zabývat a nyní se to stalo eh, akcí, která má prioritní charakter, pokud jde o zvýšení bezpečnosti. Samozřejmě musíme také eh, přispět k naplnění Eh, programu eh, bezpečnostně silničního provozu v Evropské unii. Takže obecně řečeno jsme silnými zastánci tohoto návrhu. Pokud jde o ZITu a skupinu eh, ve výboru TRAN, tak pozice zůstává nezměněná. Podobně jako tomu bylo při diskusích o zprávě z vlastní iniciativy. Systém e-call by měl se stát eh, systémem nabízejícím eh, veřejný službu, veřejnou službu číslového volání, měl by být interoperabilním systémem a měl by být zaveden do října 2015. Členské státy by měly eh, do téhož data zavést příslušnou nebo vybudovat příslušnou infrastrukturu pro příjem těchto volání. Jde o to, aby byla naplněná směrnice o interoperabilitě, takže tento systém by měl zajišťovat interoperabilitu. Systém by měl být přístupný všude, to znamená, že by měl pokrývat celé území EU. Pokud jde o e, výrobce automobilů, tak e, ty by měly zajistit technickou um, možnost pro rozpoznání tohoto signálu a také by měly umožnit eh, instalaci příslušných zařízení na polově aut. Systém by měl být jednoduchý a finančně dostupný všem občanům EU. Děkuji. Pan Onidi za komisi. Thank you, Mr. Chair. Thank... Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž eh, všem členům tohoto výboru. Paní Sehnalová to řekla. Myslím si, že v eh, tomto případě pracujeme na základě eh, mandátu a není příliš možné se od tohoto mandátu odchýlit. Vaše zpráva zcela jasně stanovuje zásady, jichž bychom se měli držet. Jedná se o veřejnou službu, Eh, má to být jednoduchý systém, eh, týká se nejenom nových, ale i starých aut. Je potřeba zajistit soukromí uživatelů a váš návrh veškeré tyto aspekty správně reflektuje. Nicméně podobně jako v ostatních nebo v jiných návrzích je zde určitý prostor pro pozměňovací návrhy musíme nejprve projednat eh, typ informací, které budou v případě havárie či eh, tísně vysílány automaticky a nadále propojení mezi systémem e-call, který bude zabudován nebo který bude instalován v, ve všech eh, nových vozidlech od října 2015 a se službami třetích stran, které eh, budou stejně sofistikované. A já si myslím, že inovací, inovace tohoto návrhu spočívá v tom, že zde usilujeme o otevření eh, prostoru i pro ty třetí strany, nejde o jejich separaci. A je tady také další věc, eh, tedy to, že se jedná o veřejnou službu budou tady tísňová volání, která se budou eh, realizovat automaticky a také manuálně. Nicméně bychom se neměli příliš eh, intenzivně zabývat eh, nějakými zásadními změnami tohoto návrhu, například požadavkem, aby tento systém bylo možné budovat také do starých automobilů. Myslím si, že by to tu debatu pouze zkomplikovalo. Samozřejmě eh, ta cena instalace zařízení umožňující využívání tohoto systému do mm, vozů starší data výroby eh, by eh, byla mnohem vyšší a bylo by to proti našemu úmyslu zvýšit bezpečnost silničního provozu. Měli bychom se tedy držet našeho mandátu a Požadovat tedy, aby tento systém byl instalován do všech eh, nových eh, automobilů. Kolega Petenelli možná mm, by rád dodal pár věcí. Jak jistě víte, tak DG pro mm, Liži Enterprise se zabývá tématem homologace a mohu potvrdit, že E, tento systém bude mm, povinen instalovat pouze do nových typů vozidel od října 2015. Pokud by to bylo i starší vozidlo, tak by to bylo velice komplikované. A aplikovat to i na e, vozy e, staršího data výroby bylo velice komplikované. Domnívám se, že na trhu budou k dispozici zařízení, které Eh, bude možné namontovat do vozů eh, starší data výroby a která budou kompatibilní se systémem e-call. Mohu potvrdit, že eh, spouštění systému bude automatické. Například v případě nehody, kdy se zaktivují airbagy, dojde zároveň k aktivaci tohoto systému a k vyslání příslušného stísňového signálu. Je však také počítáno s možností manuální aktivace tohoto systému. Bude eh, tedy existovat povinnost, aby tyto systémy z technického hlediska bylo možné ovládat manuálně. Systém eh, neumožňuje sledování vozidla. V případě, že eh, to vozidlo nebude mít systém aktivován, není možné určit poloha, polohu vozidla. Navíc je eh, počítáno s tím, že tu že systém umožní využívání služeb třetích eh, stran. Děkuji. Děkuji. Já vidím, že tady máme jednoznačný eh, souhlas, eh, soulad a je jasný tedy, který máme jít směrem a teď jde spíš to manuální, na to, na to, manuální, to manuální zpracování telefonátu, ale myslím si, že na takových drobnostech budeme schopni se dohodnout. Děkuji vám. Já se akorát Eh, zeptám sekretariátu, eh, co se udělá eh, s tím tříletým, který se rozhodne zmačknout na to červené tlačítko. Takže Lhuta, pardon, Návrh zprávy bude projednáván 5. listopadu, lhůta pro pozměňovací návrhy bude 13. hlasování na výboru 17. a na plenárce pravděpodobně únor. A tím se dostáváme ke konci dnešního pořadu jednání, takového neobvyklého, které určitě nemýváme. A příští zasedání bude v eh, Bruselu eh, v 14. listopadu, eh, v 5, tedy ve 3 odpoledne. A tímto tedy končím zasedání, nicméně koordinátoři, prosím, nechť se trvají.